takže nefungovalo tlumočení. Nyní to jde všechno. Ještě jednou, prosím. Ano, začnu ještě jednou. Já jsem chtěl ukázat na precizní. Já jsem chtěl ukázat ještě na jednu uh, na jednu jednoduchou otázku. Jaké platby až do 31.8.2009 plynuly již eh, pro odstavení této elektrárny. Vy jste překrásně a mnohými slovy řekl, eh, proč to nešlo nebo proč to šlo, ale my bychom rádi věděli, jaká částka plynula na to odstavení. Děkuji. Pane generální ředitele, buďte tak laskav a dejte nám konkrétní čísla. Ale dám je ale až písemnou formou před následujícím zasedání. Jinak eh, pan ředitel bude mlčen, mučen. <laughs> Pane generální zpravodaj, prosím. Pane předsedo, musím uznat, že už nemáme uzavřené zasedání, takže budu velice stručný. Nejdříve bych chtěl poděkovat za veškerou podporu ze strany kolegů, kteří se účastnili diskuse. Dále zde mám zprávu pro všechny, včetně rady, a to je, že tento výbor podporuje první čtení parlamentu. To znamená, že jsem ve stejně problematické situaci jako předseda rady. A musíme jeden druhého obětovat a to bude velmi těžké během dohodovacího řízení. Chtěl bych jednu věc vyjasnit. A to, že diskuze týkající se kozlodvy není diskuzí mezi Evropským parlamentem a Bulharskem. Nejde o to, že bychom nechtěli zaplatit tyto peníze, které jsou potřebné. Podporujeme tuto myšlenku, podporujeme tento závazek. Diskuse se soustředí spíše na nástroje, kterými něco takového probíhá jsem přesvědčen o tom, že okruh, který navrhla komise, je nejlepším řešením a nemyslím si, že eh, bychom tuto věc mohli provést teď s ohledem na všechny problémy. Ale zároveň zde není čas čekat na financování. Z tohoto důvodu parlament vysílá jednoznačné poselství, že bychom měli zahájit financování prostřednictvím nástroje flexibility. Není eh, zde žádný příslip, že se tento nástroj bude využívat celé čtyři roky. A v tom podporuji veškeré kritiky, které zde zazněly. Musíme se snažit řešit problém nyní, nemůžeme ale vyřešit problémy následujících let. Slyšel jsem velice dobré informace, zajímavé informace ze strany komise a myslím si, že eh, pokud jde o některé body, a bude třeba, abychom si některé věci vyjasnili osobně, abych byl jasně v obraze, protože některé věci, které zde zazněly, mě do jisté míry překvapily, ale eh, já se budu snažit eh, pochopit to, co jsem slyšel, nebo jsem se o to aspoň snažil. Nebylo to snadné. Eh, to je, myslím, na tomto místě všechno. Děkuji, pane zpravodaj, děkuji všem kolegům i generálnímu řediteli eh, z Evropské komise. Myslím, že po dobu dvou hodin proběhla diskuse, která bude velice užitečná pro parlamentní delegaci na dohodovacím řízení pozítří. Ještě poslední poznámka, pokud je o Kozloduj. Eh, osobně z toho vyvozuji takové poučení, že musíme velice pozorně sledovat právní základ. A musíme velice pozorně se snažit vyhnout tomu, abychom si Eh, na sebe vzali zbytečné eh, omezení, když se snažíme, aby eh, se postupovalo v rámci EU rychle. Plán obnovy, to měl být plán, který měl umožnit velice rychle působit a velice rychle zaplatit, aby bylo možné oživit ekonomiku a to na takových základech, jako je využívání nových čistých zdrojů energie. Kdybychom méně přesně a obecněji eh, formulovali tuto věc z hlediska právního základu, mohli bychom říci, že uzavřít kozloduj odstavit tuto starou elektrárnu, eh, aby nemohla případně eh, škodit a přitom eh, provést konverzi v Bulharsku, aby se elektřina vyráběla z obnovitelných zdrojů, zelených zdrojů, pak by určitě to právě bylo v duchu v duchu tedy plánu obnovy. Ovšem, právní základ nebyl formulován tímto způsobem a teď musíme se dopouštět jakýchsi rozpočtových akrobací. A teď navrhuji, abychom přešli k hlasování. A protože máme tu čest, že je mezi námi Vadelcho Quadras, místo předseda parlamentu, který odpovídá za rozpočet a, a rozpočtovou a politiku. Především se chci ob omluvit za spoždění v našem eh, jednání, protože tady probíhala velice složitá diskuse. A abychom déle nezdržovali, navrhuji, abychom přešli nejdříve k bodu 9 programu jednání. To znamená e, převody z ostatních oddílů. E, týká se to dalších institucí. Spravodajem je Januš Levandovský. A Můžeme začít eh, C17, to se týká parlamentu, a tady Januš Levandovský, ale také pan Bokros se k tomu vyjádří. Prosím, pane zpravodaji. Thank you. Um, Děkuji. Než přejdeme k tomu nejzávažnějšímu, tady k 17. Já mám jenom krátkou poznámku k 21. 21. byla stažena a byla kontroverzní během minulé schůze. Jedná se o financování schůzí anonymní politické skupiny, která už nemá dostatek prostředků. Nyní se ukázalo, že některé schůze byly zrušeny eh, této politické skupiny, takže můžeme zrušit také 21. Eh, Nejsou zde nutné žádné další prostředky, protože politická skupina se vzdala svých eh, doplňkových schůzí, dalších schůzí. Takže C17. Jedná se o budovu. Tref 1. Pokud jde o politickou strategii, je to zcela jasné. Pan Vidal Quadras to může jenom potvrdit. Dostali jsme zelenou od předsednictva, aby se koupila další budova pro parlament. Dostali jsme také zelenou, pokud jde o finanční inženýrství a tohoto nákupu. A jedná se o možnost eh, nákupu a v podstatě to znamená, že nákup by měl být proveden do konce roku 2011. Budeme se soustředit eh, čistě na rozpočtovou dimenzi. Můžeme v tomto směru pokračovat, protože náš výbor a upřednostňuje spíše nákup než pronajímání. To je základní strategie pro to, aby se snižovaly nároky na rozpočet v budoucnosti. Jsou zde ale také některé další dimenze tohoto rozhodnutí a myslím si, že pan Bokroš nebo paní Holmeister o tom vědí více. My bychom chtěli umístit toto rozhodnutí do rámce, celkového rámce pro získávání budov. Než učiním závěr, chtěl bych požádat pana předsedu, aby předali slovo ostatním, kteří se účastní diskuze o budově TREF 1. Děkuji, pane zpravodaji. Pane místo předsedo, chcete hovořit nyní? nebo až potom po panu Bokrošovi? Já myslím, že bude lepší vyslechnout nejdříve ostatní. Pan Bokroš. Thank you very much. Děkuji. Já naprosto souhlasím eh, s přítelem Janušem Levandovským. Samozřejmě rozpočtové otázky eh, jsou propojené s nerozpočtovými otázkami, ale přesto mohu říci, že část mého doporučení bude souviset eh, s rozpočtem. Poslal jsem dopis každému poslanci výboru. a po a průzkumu se ukázalo, že výbor pro rozpočet může v podstatě udělat pozitivní rozhodnutí, a, které bude nebo nebude zahrnovat e, rozpočtový převod. E, já se ještě později k financování vrátím. Jsou zde některé nevyře, nevyřešené otázky. Chci zmínit tři, o kterých musíme dále hovořit a které musíme vyřešit eh, během krátké doby. Později bude možné pokračovat v této transakci. Rozhodnutí v zásadě eh, spočívá na dvou faktorech. Eh, za prvé, proč potřebujeme další prostor a za druhé, samozřejmě je třeba brát v potaz eh, blízkost eh, této budovy eh, k současným budovám parlamentu. Jedním z důležitých bodů, prosím dávejte pozor, je, že se jedná o polovinu velké budovy a druhá polovina této budovy se bude brzy prodávat. Takže možná se dostaneme do situace, kdy bude možné koupit obě části budovy za rozumnou cenu. A já bych chtěl říci, že možná si budeme muset šetřit dech na druhou část budovy, která bude pravděpodobně prodávána v blízkém horizontu. Pokud jde o tři nevyřešené e, věci, jedná se o velmi důležité otázky. A minule, když jsme diskutovali o této otázce, Zmínil jsem otázku azbestu, to je naléhavá otázka především pro zelené, ale myslím i pro všechny ostatní. Po tlaku na administrativu pátek odpoledně, to není nejlepší načasování, jsme obdrželi dokument eh, o 17 stránách, ve vlámštině. Prošli jsme si ho překvapivě během víkendu a zjistili jsme, že budova obsahuje azbest, takže konečně to uznali a eh, ti, kteří učinili předchozí kontrolu. Je to ale komplikované, a protože v některých částech, jako jsou třeba trubky, může být asbest odstraněn, ale zároveň se asbest nachází i ve struktuře budovy, která nemůže být odstraněna. Existuje zde tedy určitá zátěž. Certifikát potvrzuje, že koncentrace asbestu ve vzduchu je pod tisíc eh, jednotek na eh, krychlový metr, což znamená, že to neohrožuje zdraví, ale nikdo neví, co se stane v následujících letech. Především s ohledem na to, že v dokumentu existuje závazek, že každý rok bude nutné provést kontrolu. S ohledem na to se domnívám, že parlament by měl omezit odpovědnost, kterou přebírá nákupem této smlouvy. Kdykoliv úroveň azbestu eh, přes, přesáhne eh, tuto hranici stanovenou Světovou zdravotnickou organizací, a poté ti, kteří eh, prodávají budovu, by nám měli pomoci s financováním a s řešením této věci, protože možná bude nutné odstěhovat lidi z této budovy. Příště se opět budu těšit na dokumenty v exotických jazycích. Pokud jde o e, rozdělení tohoto prostoru, ještě jsme nedostali žádné informace. A chápeme, že e, sem e, mohou být přestěhováni buď poslanci se svými asistenty, to by bylo nákladné a problematické, ale pokud se tam eh, přesune eh, administrativa Evropského parlamentu, poté není potřeba provádět rekonstrukci, protože eh, budova je k něčemu takovému už připravena. Samozřejmě zde existují další finanční dopady týkající se údržby. A chci se vrátit také k otázce financování, jak už jsem řekl, to je pro mě podstatná otázka. ne, že bych souhlasil, ale chápu to, co praví politika Evropského parlamentu a to, že eh, dáváme přednost nákupu před pronajímáním. Eh, to nechci nějak spochybňovat eh, nebo otevírat o tom diskusi, ale pokud něco takového děláme, potom je nesmírně důležité, abychom si uvědomili, že zde existuje 7 milionů, které od nás očekává belgická vláda. Promiňte, je to 70 milionů, nikoli 700 milionů. Já jsem to nikdy neviděl na papíře, ale je to něco, o, ně, o čem se neustále hovoří. Ve chvíli, kdy provedeme restrukturalizaci aktiv, Musíme se podívat především na rozvahu parlamentu, nikoli na roční rozpočet. Takže proč se eh, nesnažíme eh, nějakým způsobem odložit eh, část splácení této částky? Dále to, že by zde byla možnost 19-letého nájmu a následného nebo postupného, postupné koupě. Tato možnost by mohla být zrušena, pokud bychom tedy měli hned k dispozici prostředky a já si myslím, že to by bylo finančně mnohem lepší. Z tohoto důvodu si myslím, že je důležité, aby o tom členové výboru věděli. Celkově bych principiálně řekl, že jsem pro. Eh, no, děkuji, vážený kolego. Děkuji za velice důkladnou práci, kterou jste na celé této věci odvedl. Než eh, dám slovo eh, panu místopředsedovi, tak pan Gajer má slovo. Děkuji, pane předsedo. Na posledním zasedání výboru jsem se přihlásil k této tématice a udělám to i nyní. parlament radši nakupuje, než pronajímá. To je smysluplné, pokud jdou ceny na trhu s nemovitosti, mají stoupající tendenci. Jakmile stagnují, anebo dokonce klesají, tak je to nevhodné. Když eh, nemáme hospodářské argumenty ohledně nemovitostí, tak si myslím, že to nás nechrání před špatným obchodem. Když se podíváme na TREF 1, tak naproti eh, naší nemovitosti tam je skutečně hodně volných budov, Myslím si, že zpráva eh, této instituce je relativně inteligentní a to z toho důvodu, protože máme 125 eh, nových pracovních míst na eh, každý nový členský stát. Takže chci tím říci, že administrativa tohoto domu již počítá s tím, že budou skutečně zvládnuta také nová pracovní místa. Do jaké míry je chytré kupovat? Při současné situaci na trhu si myslím, že nákup, hlavně v souvislosti s právní situací na belgickém trhu, není to lepší, není to dobré řešení. Druhé otázce, asbest. Já teď nevím, jaké jakou hodnotu eh, přisuzují zaměstnanci eh, našeho parlamentu svému zdraví. Vím, že hodnota omezení zdraví spočívá v tom, že asbest určitě je škodlivý pro zdraví, navíc vyvolává rakovinu plic. Když Víme, že toto, exist, nebezpečí existuje v budově TREF 1, tak je nutné, aby pro ty, co tam budou pracovat v této budově, bylo zajištěno zdraví. A když tento problém nevyřešíme, tak to znamená, že se musíme snažit jít s cenou dolů, teda ne my, ale prodávající. Já jsem se zdržel hlasování v tomto výboru, udělám to i dnes k tomuto bodu a budu to doporučovat také členům své skupiny. Děkuji, eh, Děkuji a nyní pan předseda. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji také členům rozpočtového výboru za velice důkladné eh, stanovisko v této věci. Jak všichni víte, Evropský parlament je pod tlakem eh, z hlediska prostorů, a to z celé řady důvodů. Máme tady Lisabonskou smlouvu, která nás bude nutit eh, navýšit počet pracovníků mm, a také poněkud i počet eh, členů. Druhý důvod to je eh, také otázka statutu členů i jejich asistentů. A, a také v dohledné době může dojít k dalšímu rozšíření. Takže v současné fázi využíváme prakticky stoprocentně veškerý prostor, který máme k dispozici. To znamená, že potřebujeme nějaké eh, další prostory v dost krátké době také dojde k dalším inovacím, eh, které budou, nebo rekonstrukcím, které budou muset proběhnout v některých eh, prostorách a budeme potřebovat eh, prostor, abychom přestěhovali lidi z těch prostor, kde budou probíhat rekonstrukce. A tady je právě možnost koupit budovu blízko k parlamentu TREV 1, to je vlastně takové pokročování našich prostor a to je příležitost, kterou nesmíme propást. Samozřejmě, je třeba plánovat využívání e, prostoru e, podle principu efektivnosti a také e, otázka využití příslušných prostorů. Myslím si, že právě v tomto případě by to bylo optimální z hlediska efektivnosti. Důvod, eh, proč chceme raději koupit, než pronajmout, eh, to znáte, to víte velice dobře. Ten důvod z dlouhodobého hlediska je to velká úspora peněz a také i z hlediska poplatků a daní je to výhodné. Dává nám to také lepší možnost eh, nakládání s budovou z celé řady aspektů. 19-letý eh, leasing s možností nákupu je eh, tady mm, problém z tohoto hlediska, protože jde o veřejnou budovu. Je třeba použít systém, který i z hlediska daňového je pro nás výhodný. Eh, budova TREV 1 je Eh, bez azbestu, jak to potvrdila příslušná komise v lednu tohoto roku. To znamená, že tato budova nemá žádné rizika pro lidské zdraví při normálním používání, eh, při údržbě a jiných eh, postupech z hlediska právních předpisů v oblasti ochrany zdraví. Kromě toho jak bylo řečeno. Budeme provádět pravidelnou kontrolu koncentrací asbestu. Takže z tohoto hlediska pokud jde o přítomnost asbestu, všechno vyhovuje odpovídající legislativě. Trh s nemovitostmi v Evropské čtvrti v Bruselu nejenom klesá během současné hospodářské krize, ale zároveň se uh, rozšiřuje. Uh, existuje zde velká poptávka po jednotlivých budovách. Takže z hlediska vývoje trhu je nyní velice dobrá příležitost nakupovat. v následujících letech se očekává, že ceny v Evropské čtvrti v Bruselu eh, budou stoupat. Z tohoto důvodu velice rád slyším od pana Levandovského a pana Bokroše, že sdílí názor předsednictva, že se zde jedná o velice dobrou příležitost ze všech hledisek. Cena podle odborníků je eh, z hlediska trhu velice rozumná. Takže eh, zde existují klady, pokud jde o cenu, lokalitu, Eh, rozlohu více než 7 tisíc metrů čtverečních, eh, dobrá, dobrý stav budovy. Eh, renovace bude stát přibližně 2 miliony eur. Jak pan Bokros řekl, budova se bude splácet prostřednictvím 22,5 milionů, kterých bude staženo se závazku vůči belgickému státu a 9,4 milionů bude zaplaceno z rezerv. Pane předsedo, předsednictvo předložilo tomuto výboru veškeré informace, v říjnu a poslední informace minulý týden. A předsednictvo se domnívá, že se zde jedná o jedinečnou příležitost, kterou bychom si neměli nechat uniknout. Pane předsedo, děkuji. Madame Olmayer Děkuji, paní Olmayer žádá o slovo. A pak na závěr pan zpravodaj. Ähm, Pane předsedo, mně se zdá být důležité, abychom spíše ko nakupovali, na rozdíl od kolegyně ze sociálních demokracií, eh, ze sociální demokracie. Myslím si, že potřebujeme jako parlament dodatečné plochy, takže tento argument je vhodný. A tato budova navíc se eh, nachází v blízkosti Evropského parlamentu, což je pozitivní. Ale nevíme, že skutečně ta cena je 33% nad tržní cenou. O tom nemůžeme diskutovat, ale když eh, nemáme příliš eh, velkou budovu, tak pokud vím, tak eh, u East budovy, tak tam už jsme to také schválili. Ale to, co nám schází, je celkový přehled o místnostech nemáme žádné přesné organigramy a nemáme prostě takzvaný celkový plán, který nám neustále schází a bylo by dobré, abychom do budoucna měli lepší přehled o celkové situaci, tak abychom mohli dlouhodobě plánovat. Jasné je, potřebujeme ještě dodatečné plochy. Co se týče azbestu, tak tady jsem poněkud šokována protože tady je nutno provádět renovací, eh, renovační práce. A ty renovační práce budou stát ještě 2,5 milionu navíc pro klimatizační zařízení, pro kabely a tak dále. V Německu jsem zažila situaci budov s asbestem a po pěti letech jsme zjistili, že jsme museli velmi finančně náročně modernizovat tyto budovy. Takže prosím, abychom se pojistili v tom, že prodejce se bude podílet na těchto renovačních nákladech. Protože to bych udělala při jakémkoliv nákupu budovu, protože nebudeme kupovat budovy, které mají starou zátěž navíc 30 tříprocentní cenou e, navíc. Když ten posudek v současné době říká, že koncentrace azbestu není příliš vysoká, tak já mohu říci, že u některých budov jsme zjistili, že po deseti letech jsme byli konfrontováni s tím, že prezence aspektu azbestu byla o hodně větší, hlavně v těch spojovacích prvcích, jako například potrubí. Jedna věc je přímé vyřešení tohoto problému, druhá věc jsou následky. To by mělo stát také v té vlámské zprávě, ale podle ní bychom měli celou tu budovu strhnout. Ale v každém případě ta sanace bude asi drahou drahou záležitostí. A že to vše má platit Evropský parlament, čili daňový poplatník, to se mně zdá být nesmírně komplikované. Takže prosím, zajistěme se právním způsobem. Já nejsem proti nákupu této budovy, ale lituji, že to vyjednávání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 přerušíme diskusi, protože máme ještě řadu hlasování. Já mám jednu jednoduchou otázku eh, na pana místopředsedu. O jakou zprávu se opíráte? Protože já vím, že ceny spíš jdou dolů a vy tvrdíte, že jdou nahoru. Bien, Děkuji. Eh, pane zpravodaji, eh, po této velice intenzivní diskusi, co navrhujete? Thank you. the state of play... Děkuji. Současná situace je následující. A v červnu došlo k rozhodnutí předsednictva a předsednictvo se postavilo pozitivně, pokud jde o nákup. V té době vyhlídka vývoje cen v Bruselu byla asi jiná, než je dnes model finančního inženýrství a nákupu byl dohodnut na úrovni předsednictva. Naše odpovědnost je zhodnotit rozpočtovou dimenzi tohoto rozhodnutí. Existují zde některé výhla, výhrady mezi poslanci, ale každý je, myslím, principiálně a proto, abychom nabili novou budovu pro parlament za co nejlepší cenu. Výhrady eh, vycházejí také se zkušenosti eh, ve Štrasburku, pokud jde o asbest a odpovědnost. Možná eh, je zde třeba porovnat jednotlivé modely finančního inženýrství a brát v potaz rozvoj cen na trhu s nemovitostmi. Další schůze je, myslím, 1. prosince. Očekáváme eh, některá další vysvětlení. Já bych mohl připravit nějaké další otázky, ale zdá se mi, pane předsedo, že zde máme podporu. Pokud eh, tedy budou učiněna, pokud budou některé věci eh, vyjasněny s ohledem na výhrady. Děkuji, pan Bokros a pak paní Duran a pak už uzavřeme. Thank you very much. Děkuji, já budu velice stručný. Já jsem jasně řekl, že v podstatě jsem pro tento nákup, takže by zde nemělo dojít k žádnému nedorozumění. Chtěl bych ale velice zdůraznit celému výboru, že není dobré, abychom měli kusé informace, které dostáváme jenom eh, po velkém tlaku. Vážený místo předseda dnes řekl, že v budově není asbest. To není pravda. budova není bezpečná, pokud si přečtete ten eh, dokument v vlámštině. My jsme to udělali. Naposledy, když jsme o to požádali, eh, trvalo eh, obdržení tohoto dokumentu dlouho. Poté byl dokument neúplný. Chybějící stránky jsme dostali jenom dnes v 10 hodin. A zjistili jsme, že zde existuje skutečně velké riziko. Existují různé způsoby, jak to řešit. To bych chtěl zdůraznit. Nechci eh, příliš kritizovat tento nákup, ale je naprosto nutné, aby tento výbor zaručil, že odpovědnost za bezpečnost budovy bude zmíněna v právním dokumentu a v důsledku toho bude tato otázka mít nebo nemít dopad na kupní cenu nebo eh, později na případnou rekonstrukci a tak dále. Já si myslím, že bohužel není možné řešit jenom finanční otázky a nebrat v potaz ostatní věci. Musíme se soustředit na všechny tyto aspekty současně. Tyto eh, zbývající nedořešené otázky můžeme vyjasnit brzy. Ehm, eh, souhlasím s Janušem Levandovským, že eh, vše nutné můžeme vyjasnit tento měsíc a hlasovat se bude při příští schůzi. Paní Durán, prosím. Děkuji vám, pane předsedo, jenom velice stručně. Já jsem tady vyslechla celou řadu otázek, poznámek, myslím si, že je to legitimní, je přece pochopitelné, že si klademe otázku, jaký prostor, co je s azbestem a podobně. Je zcela e, oprávněné, že si náš výbor klade tyto otázky. Dostali jsme některé odpovědi, a zejména pokud jde o ten prostor, tak o tom jsme hodně diskutovali na předsednictvu. Ano, je to těžké. A tady trošku reaguji. E, těžko říci, tolik a tolik osob rovná se tolik a tolik metrů čtverečných a tolik a tolik potřeb. Proč je to těžké? My přece víme, že e, jsou tady také takoví pracovníci, kteří se různě pohybují, stážisté, někteří jsou tady e, pět dní v týdnu, někteří tady jsou jeden den v týdnu, čili e, je to všechno velmi flexibilní. Potřeby jsou flexibilní a musíme některé věci trošku simulovat a nemůžeme říkat přesně tolik osob, tolik metrů čtverečných. Za druhé, pokud jde o tržní cenu, Eh, jsou tady studie, které říkají, že jsou budovy, které, nebo kanceláře, které jsou prázdné v Bruselu. Ano, to je pravda. Jsou v Bruselu prázdné kancelářské budovy. Ovšem, zaručuji vám, že ve takzvané evropské čtvrti, jak pozemky, eh, tak i jednotlivé budovy, to všechno je opravdu eh, trošku odlišné. Otázka vlastnictví je tady bez sporu důležitá, abychom pro náš parlament a pro nás rozpočet do budoucna ušetřili peníze. Pokud je o uh, e, Azbest. Já doufám, že se nám dostane e, určitého ujištění, které nás uklidní, protože vím, že je to velice traumatizující otázka. Všechno, co se týká azbestu, tady jsou otázky na místě a věřím, že e, odpovědi nám eh, usnadní rozhodnutí a děkuji za upřesnění, eh, které vyplývá z té zprávy, která přišla ano trochu pozdě a je správné, že upozorňujete na některé věci, které by eh, nás měly vést tomu, aby to všechno proběhlo s co nejlepšími zárukami pro nás, pro všechny. Merci, Madame Durand, qui nous donne la garantie. Děkuji, paní Durand, která nám dává záruku, že umí číst ve vlámštině. Eh, pane místo předsedo. Yes, thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o cenu, a cena nazývaná Valer Venan je 22,6 milionů. A 33% musí být ale přidáno podle legislativy pokud se neprodává ve veřejné aukci. Valeur venal je jedna věc, tedy prodejní cena, ale pokud se neprodává ve veřejné akci, potom tato cena musí být navýšena o 33 a tím se dostáváme ke 31, něco milionu, což je skutečná tržní cena. Cena tedy není nad tržní cenou, ale je přesně v rozmezí tržní ceny. Trh s nemovitostmi v Evropské čtvrti v Bruselu, podle našich informací odborníků v této oblasti, zaznamenává oživení v druhém čtr- zaznamenal oživení v druhém čtvrtletí tohoto roku. Došlo dokonce k zvýšení cen až šestiprocentnímu zvýšení cen. Takže v této specifické evropské čtvrti nedochází k poklesu cen, protože poptávka je stále vysoká. Pokud jde o asbest, podle odpovídajících legislativních ustanovení je tato budova bezpečná, pokud jde o asbest. To znamená, že asbest, který je možné snadno odstranit, bude snadno odstraněn. Asbest, který je uvnitř budovy, je takový, že koncentrace asbestu ve vzduchu je pod limitem, který je povolen legislativou týkající se zdraví. Kromě toho, pane předsedo, a zde máme časový limit. Jedná se o 30. List, listopadu. Pokud do té doby nedáme prodejci konečnou odpověď, ztratíme tuto příležitost. Pokud tedy odložíte rozhodnutí na 1. prosince, Existuje zde velké riziko, že této operaci nedojde nebo že selže. Eh. Dobře, děkuji vám. Pan zpravodaj předložil návrh. Já mám víceméně stejný návrh. Ehm, existují zde určité podmínky, ale říkám ano k této transakci. A bylo by možné tedy první část ceny splatit e, do 30. E, listopadu, pokud zde dojde k jednodennímu spoždění, podle mě to žádnou dohodu neničí. S ohledem na všechny výhrady, nikdo zde nespochybňuje a, e, a příjmy. A příjmy zde máme eh, k dispozici, nebo tedy finanční prostředky. Výhrady zde byly vysloveny, ale celkově existuje pozitivní přístup eh, k této věci. Takže říkáme určité podmíněné ano. A to bychom měli říct eh, prodejci a hlasovat by se mohlo 1. prosince ale můžete, pane předsedo, rozhodnout, že budeme hlasovat nyní. To je na vás. Salvatore, prosím. Eh, eh, pane předsedo, když se jedná o 30. listopadu, tak si myslím, že první prosinec asi už nespadá do této lhůty ani eh, v Madridu, ani v Paříži a tak dále. Protože já si myslím, že ta lhůta doběhne 30. listopadu a tím pádem se právní situace změní. A to by měl vědět eh, hospodářský výbor. Já si myslím, že měli bychom o tom hlasovat dnes, protože 1. prosince ta lhůta doběhne. Děkuji. Alors, <laughs> monsieur le vice-président. Oui. Pan místo předseda. Já si myslím, že cena je jasná. A z pohledu tržní ceny a vývoje trhu. To je jasné. Takže jediná věc, která představuje, která vede k určitým pochybnostem z TV výboru, je otázka asbestu. Jak jsem řekl, myslím si, že můžeme budovu koupit a získat zaručení, že tato budova odpovídá ustanovením o zdraví, pokud jde o asbest. To je tedy informace, kterou vám mohu dát. Tato budova je v pořádku, pokud jde o asbest a je v souladu s legislativou o zdraví, která v současné době v Belgii platí. Takže vás žádám, abyste této transakci dali zelenou, protože datum 30. prosince je konečné datum. Pokud budete hlasovat 1. listopadu, 1. Promiňte, 31. listopadu je eh, časový limit, pokud budete hlasovat 1.12. 12. bude to problém. Pan zpravodaj. Já bych chtěl pozměnit svůj návrh s ohledem na to, co zde zaznělo. Mohli bychom dnes rozhodnout pod podmínkou, že před 30 listopadem dostaneme písemně informace o odpovědnosti, pokud jde o asbest. Takže tohle je určitá zvrácená podmíněnost. Já myslím, že už musíme tady končit, protože už eh, hodinu a půl se věnujeme otázce, která stojí 30 eh, milionů a přitom o 536 miliardách eur jsme eh, diskutovali hodinu. <clears throat> Takže já předkládám rozhodnutí tomuto výboru návrh zpravodaje a sice dát zelenou tomuto převodu za podmínky, že že do 30. Eh, listopadu Řekl jsem 13. promiňte, měl jsem na mysli 30. že do 30. listopadu nám eh, předsednictvo předá všechny eh, upřesnění, všechna upřesnění, která se týkají způsobu výpočtu ceny a také azbestu. Kdo prosím je pro toto rozhodnutí? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel? Zdrželi se. Ano, skupina GUE, skupina socialistů, pan Bokros, Ingeborg. Ano, většina je pro a tak to bylo rozhodnuto. Děkuji. A dále. Čas pokročil hodiny nemůžeme zastavit eh, u všech témat. Zastavili jsme ho u eh, plánu obnovy, ale tady zastavit čas nemůžeme. Bod 6, prosím, velice rychle. Bod 6, eh, to je stanovisko rozpočtového výboru, pokud jde o mezinárodní obchod. Čili mm, nařízení Rady o finančním nástroji pro spolupráci s průmyslovými zeměmi. Diskuse proběhla minulý týden a já jsem navrhovatelem máme jeden pozměvací návrh, a sice číslo čtyři, eh, který se přidává k návrhu číslo tři. A já sám jsem autorem tohoto pozměvacího návrhu. Takže budeme hlasovat nejdříve o pozměňovacích návrzích. Eh, pozměňovací návrh číslo jedna, kdo je pro? A zpravodaj je pro, proto jsem já, mohu to říci. A kdo je proti? Kdo? Jeden, jeden si troufá být proti, zdržel se hlasování? Nikdo. Tak tedy schváleno. Pozměňovací návrh dvě. Já sám jsem jeho autorem. Kdo je pro? Děkuji. Děkuji. Kdo je proti? Stejná většina. Kdo se zdržel? Jeden proti, jedno zdržení se hlasování. Dále návrh číslo tři. stejná většina. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh čtyři. pana Gualtieriho. Já nejsem pro tento pozměňovací návrh, protože to neodpovídá eh, principiální pozici, tak jak to schvalujeme v rozpočtovém výboru. Kdo je pro? Socialisté jsou pro? No, bude muset počítat, to je zajímavé. Ano, 14, ne, 15, ne, 14, 15. Kdo je proti? a jeden se zdržel hlasování. Ano, liberálové. Takže eh, je většina proti. Ne velká, ne výrazná, ale většina proti. Není to tedy schváleno. Dále eh, návrh celého textu. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Nikdo? Zdržel se někdo? Tak schváleno. Děkuji. A nyní můžeme přejít eh, k bodu 7. Evropský rok dobrovolnictví. Tady máme návrh stanoviska navrhovatelka Barbara Matera. Podobně jako v předchozím eh, případě proběhla už diskuse minule a můžeme rovnou eh, projít pozměňovací návrhy. Pozměňovací návrh 7 paní Balcány co říká navrhovatelka. Já tady nemám tu tabulku pro hlasování od eh, navrhovatelky. Bon, on Ano, takže navrhovatelka je proti, je to tak? alla votazione, Presidente, volevo dire una cosa. Než budeme hlasovat, pane předsedo, chtěla bych říct několik slov. Pokud jde o tento návrh stanoviska, jsou zde dva velice důležité aspekty. Za prvé jde o nárůst prostředků ve srovnání s číslem komise a také pokud jde o procento spolufinancování. A k prvnímu bodu. Komise plánovala 3 miliony eur pro přípravné akce v roce 2010 Bylo zde 6 milionů na rok dobrovolnictví pro rok 2011. A během poslední schůze výboru pro rozpočet jsem navrhla, aby došlo k navýšení částky navrhované komisí. Zjistila jsem, že ostatní kolegové z jiných politických skupin se mnou souhlasí. Socialisté souhlasí s mým stanoviskem. Takže bych navrhovala ústní pozměňovací návrh, který by zvýšil prostředky ze 6 milionů na 8 milionů eur. Pokud jde o druhý bod, stáhla bych dva pozměňovací návrhy číslo 5 a 6 které se týkají snižování procenta financování z 80% na 65%. Zpravodaj eh, z výboru pro kulturu se mnou souhlasí, takže to byly ty dva body. Děkuji, paní navrhovatelko. Takže eh, na pozněvací návrhy 5 a 6 jsou staženy. A tedy 5 a 6 je staženo a pozněvací návrh 10 tady k tomu nám přednášíte ústní pozměňovací návrh, to znamená zvýšení na 8 milionů. Je to tak? Ano. Takže teď budu postupovat eh, v tom pořadí eh, pozměňovacích návrhů, které tady jsou. Článek 2, odstavec 3, eh, pozměňovací návrh 8, paní Balzanis, navrhovatelka proti. Kdo je pro? Musíme počítat. že hlavní síly levice jsou pro. Děkuji. 13 pro. Kdo je proti? Myslím, že je více hlasů proti. Kdo se zdržel? Nikdo. Takže zamítnuto. Návrh číslo 9, paní Balzany, totéž navrhotelka je proti. Kdo je pro? zhruba, myslím, stejné většiny. Kdo je proti? Ano, to bude stejné. Zamítnuto. Návrh 10. Tady ovšem je ústní pozměňovací návrh paní Matérej. E, to znamená, že tady asi bude více hlasů pro. Toto spočítáme. Ano, kdo je proti? Jeden hlas proti. Kdo se zdržel? Je tedy schváleno jeden, jeden se zdržel. Tak tedy s tím pozměňovacím návrhem paní Matery je to schváleno. Návrh číslo 3 od navrhovatelky, která tím pádem je jistě pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. E, převažují pro. Ještě návrh 4 z navrhovatelky. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno velkou většinou. 5-6 padá. Takže máme tady opět návrhy paní Balzany. Můžeme o nich hlasovat en bloc? Najednou? Můžeme o nich hlasovat najednou? Takže 11, 12, 13 a 7. Kdo je pro? Ano, stejně jako v předchozích případech, kdo je proti? stejně jako předem, předtím, kdo se zdržel. Já tedy musím říci, že to bylo v tomto společném hlasování odmítnuto. A nyní legislativní usnesení. Odstavec 1a, nový. Návrh číslo 1, navrhovatelky, kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Levice je proti, kdo se zdržel? Ano, stále stejné rozložení sil u dvojky. Eh, kdo je pro? Ne. Tady je velká většina pro. Kdo je proti? Zdrželi se? Takže oba pozněvací návrhy jsou přijaty. Eh, teď hrašujeme o takto změněném usnesení. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo si troufá být proti? Jeden. Kdo se zdržel? Ano, tak tady paní Matera. Eh, má eh, jednomyslné rozhodnutí minus jeden hlas. A teď eh, kulturní výbor hlasuje 23. listopadu, takže to je všechno v pořádku. A 14. až 17. prosince budeme hlasovat na plenárním zasedání. Děkuji navrhovatelce. A nyní, nyní můžeme jít k bodu 8. To jsou převody paní Haug. Jutta Haug. Ja, da gibt's ja etliche... Ano, Existuje tady celá řada eh, převodů, které nám ještě zbyly, ale částečně jsou nové. Začněme posledním týdnem, který se týká transferu 35, tam, kde se jedná o Šankaj a tam, kde se jedná o účast Evropské unie na světové výstavě v Šanghaji. Poslední týden anebo při zasedání posledního výboru našeho rozpočtu padlo mnoho otázek. Tyto otázky jsme předali komisi, která je na pěti stránkách odpověděla. Já souhlasím s těmi odpověďmi, nemusíme je milovat, ale komise skutečně poskytla velmi podrobnou odpověď, včetně výkresů. Takže víme, o co se jedná a víme, co komise hodlá učinit s těmito finančními prostředky. Pakliže nejsou žádné další otázky a pakliže všechny kolegyně a kolegové si myslí, že máme dostatek informací o tomto převodu, tak bych navrhla, abyste souhlasili s tímto návrhem. Děkuji. My jsme dlouho diskutovali o této záležitosti, kdo je eh, pro eh, tento postup, tak jak je navrhovala zpravodajka. Kdo je proti, kdo se zdržel, což znamená, že 35 je schválená. To je Shanghai Express, pro který jsme hlasovali 40. Ano, číslo 40. Tady se jedná o to, že máme rezervu OFSu, kterou jsme chtěli víceméně použít. Posledně jsme to zatím neučinili, protože jsme dostali zprávu z výboru pro životního prostředí, která dopadla nyní pozitivně. Takže navrhuji vám, abyste souhlasili s tímto převodem. Děkuji. Děkuji vám. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže my souhlasíme se čtyřicítkou. 43. 43. Tady se jedná o to, aby jsme dali peníze eh, z plánu na obnovu pro energetiku. Jedná se o energetické sítě, kabely a offshore projekty. Jde o to, že zbyly peníze z administrativní části. Komise nepotřebuje na administrativu tyto peníze, což znamená, že je můžeme vložit do projektů. Já jsem se naposledy zeptala komise, možná, že komise nám může dát krátkou odpověď. Existuje již seznam takovýchto projektů a byly ty projekty schváleny? Můžete nám ty informace poskytnout také dodatečně. Já jsem jenom zvědavá a chtěla bych je mít. Myslím si, že všichni se o to zajímaví, protože se si myslíme, že tyto peníze z Recovery Plan by měly být vydány co nejrychleji, protože se jedná o ozdravení evropského hospodářství. Jinak souhlasím a vypozývám kolegy, aby souhlasili tady s tímto převodem. Děkuji což znamená, že se jedná o 2009 eh, plán obnovy. Kdo je pro to, co navrhuje zpravodajka, kdo je proti, kdo se zdržel, což znamená, že tento návrh byl schválen. 44. 44. Tady se jedná o to, že bychom měli navýšit program pro studie. Tyto studie, alespoň takto argumentovala komise, jsou důležité pro stokholmský program pro 2010 až 2014. Jde o to, aby legislativní program komise mohl být řádně připraven. Já si myslím, že bychom měli tento eh, převod komise schválit. Děkuji. Kdo je pro tento převod, kde je proti, zdržel se. I to, ten, tento převod je schválen. 45. Paní zpravodajka, i zde se jedná o administrativní výdaje na eh, personál, které nebyly využity, takže nedošlo k náboru odpovídajícího personálu. Tím pádem je více peněz na eh, projekt Galileo, na předběžné financování tohoto projektu to je dobré, kdyby tam plynuly tyto peníze, protože jinak by se mohly někde ztratit. Dobře, ať žije Galileo. Kdo je pro Galileo? Kdo je proti? Zdržel se? I tento převod je schválen. 48. Zatím bych chtěla odložit tento eh, převod eh, na tu dobu, až budeme hovořit o zprávě Rainera pod bodem 11. Jde o to, že se jedná o prostředky z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Takže přejdeme radši, navrhuje paní zpravodajka k 51. Dobře, takže se napřed vyslechneme předtím eh, zprávu Reimera Bögeho. 52. Jednička, tady se jedná o převod eh, pro Gazu a eh, pro Kosovo. Existují určité pozorovací mise, například v Gruzii, kde byla využita pancéřová vozidla. Já si myslím, že můžeme sice položit mnoho otázek, ale lidé, kteří v našem eh, rozpočtovém výboru byli na odpovídajícím zasedání, tak eh, já si myslím, že když i na příští zasedání jim podáme tyto otázky, takže se situace vyřeší. Já jsem jinak pro převod prostředků. Děkuji. Já si myslím, že mír je lacinější než válka. Kdo je eh, pro financování míru? prosím, ukažte nám to, kdo je pro převod prostředků, čili pro 51. Tady se jedná o pozorovací misi, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržet. 51 bylo schváleno. Tak omlouvám se, říká, ano, tak vy jste se zdržel míru, říká pan předseda. inteligentní energie. Uvidíme, zda zelení jsou pro inteligentní energie. To je 52. Ano, bohužel jsme nenašli dostatek lidí, kteří by chtěli spravovat inteligentní energie. A z toho důvodu u výkonné agentury existuje ještě finančních existují finanční prostředky, které by mohly být vynaloženy do projektů. Bylo vypsáno výběrové řízení, dostali jsme hodně projektů, takže těch 515 tisíc eur by mohlo být použito pro další projekty a ne na personální náklady. S tím můžeme jenom souhlasit. Kdo je pro 52, tak jak to navrhla paní zpravodajka, kdo je proti, kdo se zdržel. I e, tento převod byl schválen. A předposlední převod, to je 54, která se týká médií. Ano, jste se jedná o stejné záležitosti, i když v jiném politickém kontextu. Výkonná agentura nepotřebovala prostředky, které byly původně určeny a z toho důvodu bychom mohli tyto prostředky věnovat na projekty, což znamená, že doporučuji tomuto výboru, aby souhlasím s tímto převodem. Pan předseda, děkuji. Kdo je pro tento převod? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Nikdo se nezdržel. I tento převod byl schválen 55 IDEAS. To je opět e, stejný cíl. Tady jde o to, že exekutivní výkonná agentura, která pracuje s výzkumnou radou, nenabrala tolik e, zaměstnanců, jak se původně předpokládalo a finanční prostředky, které jsou k dispozici eh, v, tomto eh, finančním, v této finanční línii, by měly být eh, využity v rámci sedmého výzkumného programu na téma IDEA což znamená, že to pole působnosti zůstane stejné, takže jsem pro převod prostředků vynikající převod prostředků, protože se snižují administrativní náklady na financování nápadu a myšlenek. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. I tento převod byl schválen. Děkuji paní Hauk. Vrátíme se k Janoši Levandovskému. Děkuji mu za to, že se přizpůsobil a budeme probírat pořád ještě bod 9, C21, ne, 21 byla stažena, to nám řekl Januš proč, takže se jedná o výbor regionu. Pane zpravodaji, máte slovo. Raději bych, abychom začali se soudním dvorem. Takže soudní dvůr Eh, jedná se o čísla 6, 7, 8, 9. Jedná se o kolektivní mobilizaci prostředků. Jedná se o platbu 5 eh, milionů eur na novou stavbu, na novou budovu. Eh, jedná se o platby na Eh, nájem a budoucí nákup. Eh, jedná se o platby do roku 2026. V roce 2007 a v roce 2008 jsme odsouhlasili odpovídající předběžné platby eh, jiným. A nyní bychom měli opět vyhovět eh, vzhledem k tomu, že byly nalezeny odpovídající prostředky. Takže já jsem pro, především proto, abychom byli konzistentní eh, vzhledem k politice, kterou eh, prosazoval výbor pro rozpočet v uplynulých letech. Takže jedná se o platby. Jsem pro. Takže pan zpravda je pro, jsou tady vlastně čtyři eh, převody, budeme hlasovat o všech najednou? Ano, ano, eh, to je stejné eh, vlastně ta kumulace k těm pěti milionům eur z různých zdrojů. Čili pro mě je to vlastně jeden převod, ale samozřejmě dobrá, dobrá řekněme, že jsou to čtyři převody, ale hlasujeme o blok. Eh, ano, a je tady jednotná myšlenka za všemi těmi čtyřmi převody a můžeme hlasovat tam blok. Takže se ptám, kdo je pro tento převod, který doporučuje náš zpravodaj u Soudního dvora. Prosím, děkuji. Kdo je pro, kdo je proti? Tři proti. Kdo se zdržel? Děkuji. Takže schváleno. Pane zpravodaji, přecházíme k výboru regionu. Ano, jedná se o číslo 5, eh, výbor regionu. Eh, já zde mám určitý problém. Jedná se o politiku nahrazování počítačů. Částka je téměř 300 tisíc eur. Eh, údajně je to politika obou institucí a výboru regionů a hospodářského a sociálního výboru. Snaží se eh, nahradit čtvrtinu počítačů každý rok. Ano, to je jejich politika. Ale eh, rozpočet s tím nepočítal v roce 2009. Já potřebuji eh, dobré opodstatnění. A u obou případů, u výboru regionu i hospodářského a sociálního výboru, se jedná o část převedu. Já potřebuji lepší opodstatnění, pokud jde o ušet, převod ušetřených prostředků eh, do položky eh, náhrady eh, počítačů. Ostatní části mohu schválit. Já jsem proti s tím, že chci očeka- eh, s tím, že chci opodstatnění eh, využití 299 tisíců eur pro nahrazení počítačů. Pokud jde o centrální eh, dispečerský systém, novou technickou platformu a další části, s těmi souhlasím. Děkuji, takže jestli tomu dobře rozumím, pane zpravodaji. Vy navrhujete totéž u dvou převodů, které mají stejný účel, ale týkají se dvou různých institucí, které aplikují stejnou politiku, to znamená výbor regionu a hospodářský a sociální výbor. A tady z právního hlediska vzato eh, bychom eh, ani neměli povolovat převod, ale jenom říci, zda nemáme námitky. Ale jestli tomu dobře rozumím, vy námitku máte, a to sice v obou případech té první části, kde jde o na výměnu počítačů, ale naproti tomu nemáte eh, výhrady k části 2, části 3 a části 4. Navrhujete eh, stejné rozhodnutí jak u výboru regionu, tak u hospodářského sociálního výboru a to je logické. Takže tak to je a já musím tady eh, navrhnout dvoje hlasování, i když je to stejná politika, jsou to dvě instituce. U výboru regionu předkládám k hlasování návrh zpravodaje, to jest vznést námitku pouze k první části, to jest výměna počítačů. Nebo ne? Je to ještě komplikovanější. Mám výhrady, pokud jde o nahrazení počítačů. Jedná se bod 4.1a a pokud je o zbytek 4.1, tedy B a C, proti tomu nic nemám. Takže jedná se pouze o výhradu, pokud jde o nahrazení počítačů. E, k tomu si žádám vysvětlení. Pokud jde o hospodářský a sociální výbor, je to jasné. Nahrazení počítačů je jedna, centrální bezpečnost a dispečerský systém, proti tomu potom nic nemám, to je číslo dva. Tak já to tady vezmu znovu. Eh, výbor regionů. Spravodaj má námitku k 4.1 a ale nikoli k ničemu dalšímu pouze námitka k tomuto konkrétnímu bodu 4.1a. Takže kdo je pro tento návrh zpravodaje? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel? Jeden hlas. Tak tedy je zde výhrada k tomuto konkrétnímu bodu. A nyní uh, hospodářský a sociální výbor. A to je totéž, pane zpravodaji. Přesně tak. Takže eh, výměna počítačů, tady prosím námitka. Tady je potřeba další eh, zdůvodnění a to ostatní bezpečnost, eh, dispečing a podobně, žádná námitka. Ano, takže tedy je to totéž. dva jedna. Bod 2.1. Výměna počítačů. Kdo souhlasí s tímto návrhem, to znamená námitka, podobně jako v předchozím případě, kdo se eh, proti, kdo se zdržel, titíž lidé jako minule. Tak tedy tím jsme vyčerpali eh, program pana Levandovského a já mu děkuji. Ne, nevyčerpali, omlouvám se. Excuse me, Omlouvám se, pane předsedo. Je zde ještě jedno sdělení účetního dvora. Měli bychom zohlednit toto sdělení. Jedná se o transformaci pozic AST na pozice AD podle článku 47 odstavce 1 finančního nařízení. Jedná se o transformaci a v důsledku toho dojde k ušetření. A my to pouze bereme v potaz. Eh. Výborně. Takže vy tady navrhujete, abychom nic nenamítali. Jestli všichni souhlasí, budeme tak postupovat. Děkuji panu Lavandovskému a máme tady poslední hlasování, to je bod 10. Eh, Evropská agentura pro chemické látky, paní Pulmajer, prosím. Pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, Myslím se, že se tady jedná o nekomplikovanou záležitost o budovách v porovnání s tou předcházející. Jedná se o Evropskou agenturu pro chemické látky. Tato agentura je, má sídlo v Helsinkách, má zhruba 425 pracovníků a nachází se v budově, která má zhruba 90 tisíc čtverečních metrů. Vlastníkem je finská pojišťovna, tato budova má sedm poschodí a zvláštní problematika v rámci této agentury spočívá v následujícím. Ona má k dispozici celou řadu bezpečnostních údajů, což znamená, že tyto údaje by měly být zvlášť chráněny ale pod eh, touto budovou nebo v, pos, eh, v dolní části budovy přízemí se nacházejí sklady, což znamená, že tam výjíždí a výjíždějí vozidla, takže ten provoz je nekontrolovatelný. My jsme doufali také v to, že můžeme si pronajmout nebo koupit eh, tady tuto část, ale zdůrazňuji, že se nejedná o koupy, ale jedná se o pronájem. A bude to asi 2000 e, čtverečních metrů, tyto nové plochy, a jedná se o fázi registrace, která zvládne potom také ten větší, to větší množství personálu. Ale můžeme krátkodobě si pronajmout tady tyto prostory my bychom dostali sníženou cenu 17,20 plus teda náklady na renovaci, čili plus dalších 7 eur, což by bylo celkem 24 eur, což je srovnatelné k tomu současnému pronájmu. Toto opatření se mně zdá být rozumné a byla bych pro něj, kdyby nikdo z vás nevznesl žádnou výhradu. Prosím. Děkuji. Asi si vzpomínáte, že jsme měli výměnu názorů minule s ředitelem agentury, dnes tedy z Helsinek nebylo možné ho eh, pozvat k nám. Já se ptám, kdo je pro návrh eh, naší zpravodajky. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Zdržel se? Dobrá, takže tak je rozhodnuto. Vážení kolegové, tím jsme se dostali ke konci našemu, našeho zasedání. Máme tady ještě jeden bod. Eh, tady je zpravodajem Reimer, vypracoval zprávu o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci eh, v několika věcech, ale ještě nedala své stanovisko, eh, nedal své stanovisko výbor pro zaměstnanost. Já tedy navrhuji, abychom tu diskusi odložili. Jak, jak, jak chceš? Děkuji, pane předsedo. Během poslední schůze už jsme měli k dispozici návrhy komise týkající se převodu z tohoto fondu. Jedná se o Švédsko, Rakousko a Nizozemsko. A celkem je to 15,9 milionů eur. Jestli si správně vzpomínám, komise minule také připustila, že před hlasováním chce zajistit, aby se tyto jednotlivé případy řešily jednotlivě, nikoli en blok, protože eh, my tedy jsme chtěli mít co nejjednodušší postup, ale kvůli tomu, že zde existují velké rozdíly mezi jednotlivými případy, je třeba řešit jednotlivé eh, případy eh, odděleně, protože pokud zde existuje nějaký problematický případ, potom by spolu s ním mohly padnout i ostatní případy. Komise naznačila, že to bude odpovídajícím způsobem řešit. To platí, to hraje samozřejmě určitou roli také pro zprávy Juty. Po naší diskuzi jsme dostali stanovisko výboru pro zaměstnanost a já bych chtěl, aby nám komise odpověděla otázky, a které se objevují ve stanovisku výboru pro zaměstnanost. Pokud eh, tyto otázky nebudou odpovídajícím způsobem zodpovězeny, já eh, bych to případně začlenil do eh, své zprávy. Jedná se zde o body 1 až 4 a především čísla 1 a 2. Pokud jde o otázky, zde se hovoří o Švédsku. Zde jsou, jedná se o otázky vůči komisi i vůči členskému státu Švédsku. Dále jsou zde pod číslem tři otázky týkající se Rakouska a toho, že zde existují rozdíly s ohledem na příspěvek na jednotlivé pracovníky. Ehm, v, příst, v případě Švédska je to asi 14 300 eur, v případě Rakouska asi 6 000 eur. Komise by nám o tom měla dát e, více informací. Výbor pro zaměstnanost e, položil otázku, pokud jde o hejmance v Nizozemsku, e, zda tyto prostředky jsou odpovídající, tedy pouze pro Nizozemsko, ačkoliv tato společnost je činná i v jiných členských státech. Členové výboru pro zaměstnanost také nejsou spokojeni s tím, že tyto Eh, tato opatření eh, nyní souvisí eh, s využitím Evropského fondu pro boj proti globalizaci. A myslím, že máme možná ještě trochu času, snad nám k tomu komise může něco více říci. A já bych jinak chtěl ve svém dokumentu explicitně poukázat na to, co řekl výbor pro zaměstnanost, aby nám tedy komise mohla případně následně dát k dispozici odpovídající informace. Děkuji zpravodaji. Nemáme čas, bohužel. Od, zahájí diskusy k tomuto bodu a Evropská komise Eh, vyslechla vaše otázky. To jsou ostatně také hlavní otázky eh, v výboru pro zaměstnanost. A před eh, proskoumáním tohoto, této zprávy a před hlasováním dostaneme jistě odpověď. Jak už bylo řečeno, s výborem pro zaměstnanost se dohodneme později, tedy mm, také s Evropskou komisí, aby tyto body byly předloženy jeden po druhém, každý jednotlivě, abychom nespozdili, jak se to stalo u jednom belgickém případě, abychom nespozdili eh, příznivé vyjádření, protože ten eh, belgický případ byl vlastně spožděn jiným případem v Irsku, kde jsme výhrady měli. Já tady ještě připomínám, že příští zasedání je v úterý 1. prosince a pak dohodovací eh, řízení 18. ve středu pro ty z vás, kdo tam přijdou. A ještě bych chtěl vzdát hold Pajvy Oman, naší asistence, která je tady. Možná by mohla zvednout ruku, abychom vás všichni viděli, Pajvy. Já prosím, zatleskejme jí. Pajvi se totiž účastní naposled zasedání rozpočtového výboru. Pracovala s námi 8 let. Neodchází úplně, protože díky převodu, který jsme schválili, eh, bude eh, pracovat v Helsinkách v agentuře. Bude tedy, aniž by úplně opustila Evropský parlament, přece jen blíže své rodině a jistě si společně můžeme připít, abychom jí poděkovali a popřáli hodně štěstí do další eh, profesní dráhy. Vážení kolegové, kolegyně, naše zasedání končí a těším se s vámi na shledanou na dohodovacím řízení. Bon, ben finalement, oui.